Let's start. Hello, um, dear colleagues. To... Dobrý den, vážení kolegové. Vítejte na našem zasedání výboru IMCO. Je to zcela na dálku. Doufám, že jste měli dobrý víkend. Dějí se zajímavé věci po celém světě. Tímto se dostáváme k bodu na pořadu jednání číslo jedna, což je schválení samotného pořadu jednání. Pokud nemá nikdo nic proti, můžeme přejít rovnou k bodu dvě, a to jsou oznámení předsedkyně. Jako obvykle máme k dispozici tlumočení z několika jazyků a bylo by vhodné, abyste hovořili přiměřeným tempem a srozumitelně, tak aby se tlumočníkům dobře pracoval. Připomínáme, že potřebujeme i váš obraz, aby bylo možné tlumočit. Ještě bych připomněla jednu věc, a to sice dodržování časových limitů, na kterých jsme se shodli s koordinátory. Při, při výstupech máme jeden projev na politickou frakci a v rámci toho se držíme časových limitů, abychom dodrželi celkové trvání zasedání. Jako obvykle máme webový streaming a veškeré dokumenty jsou dostupné v, dostupné v aplikaci e-meeting. Jsme zcela bez papíru, náš provoz ve výboru IMCO. Eh, a právě z tohoto důvodu ještě jedna nová věc, a to je zveřejňování výsledků hlasování. Dostali jsme řadu žádostí od veřejnosti, když se totiž neodehrává žádná epidemie, tak většinou je přímo vidět, jak poslanci hlasují, což tak nyní není. A všechny výsledky se nyní sdělovaly jenom e-mailem. My jsme se nyní rozhodli, že výsledky okamžitě také zveřejníme na webové stránce e-meeting imko. Tímto se dostáváme k bodu číslo 3 a to je navrhovaný kalendář zasedání výboru IMCO pro rok 2021. Můžeme v podstatě rovnou ověřit, zda jsme usnášení schopní, takže bych všechny požádala, pokud jste přítomní, abyste se přihlásili, zvedli ruku, abychom si ověřili, kolik poslanců je přítomno a zda jsme usnášení schopní. Okay, perfect. Um... Výborně. Nepotřebujeme tedy formální hlasování o kalendáři, všichni jste ho viděli, pokud nemá nikdo nic proti, tak kalendář na příští rok máme schválený. Také jsme prověřili usnášení schopnost a můžeme tímto přejít rovnou k bodům 4 a 5, což je hlasování k novému akčnímu plánu o oběhovém hospodářství. Tam jsem zpravodajkou já, a dále ke změně nařízení 2017-1129, pokud jde o prospekt pro oživení EU a cílené úpravy týkající se finančních zprostředkovatelů na, na pomoc oživení po pandemii COVID-19. Spravodajka byla Virginie Žoron. Hlasování o těchto dvou bodech se budou odehrávat zároveň se zasedáním výboru. Všichni jste dostali instrukce? A nyní zahajuji hlasování, které bude ukončeno ve 3 hodiny 20 minut bruselského času, 15.20. Finální konečné hlasování se odehraje dnes odpoledne mezi 4.20 a 5.50. Pardon. Takže konečné hlasování oprava bude 4.50 až 5.30. Tímto tedy můžeme postoupit dále k bodu číslo 6. To jsou zprávy o probíhajících interinstitucionálních jednáních. K jedné zprávě, k jednomu bodu potřebujeme další informace, to je zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků a evropskou statistiku. To je takzvaný program jednotného trhu a já bych chtěla našemu zpravodaji, panu Benifejovi dát slovo na pět minut, maximálně pět minut, aby nám podal informace. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Poté, co tedy proběhly, proběhla vyjednávání již v prosinci se všemi ostatními eh, texty, které se týkaly VFR, neměli jsme dostatek informací ani čísel ze strany rady, tak došlo k dohodě v červenci. Tehdy jsme obdrželi dostatek informací k tomu, abychom mohli pokračovat ve vyjednáváních o jednotném trhu. Měli jsme několik vyjednávání na technické úrovni v září a v říjnu pod německým předsednictvím, také přípravu na politický trialog, který se bude týkat, který se, který se odehrál 28. října v budově Justus Lipsius. Dosáhli jsme velkých pokroků, bylo to konstruktivní, velice proaktivní atmosféra, správný přístup a zazněla řada řešení k řadě bodů. Řada z nich kvalitní. A zejména se týká dohledu nad jednotným trhem, což je něco, čemu jsme věnovali velkou pozornost. To byly vlastně dvě, dva hlavní cíle. Jsem velice potěšen tím, jaké jsou výsledky. Provází to ovšem také rozpočtová položka, rozpočtová linie, na které je třeba pracovat i nadále. K článku 3 jsme dostali, dosáhli také kompromisu, to se týká cílů a článku 8, to se týká akcí, které je možné financovat z tohoto programu. Trvali jsme na tom, že zachováme silnou podporu pro malé a střední podniky, zejména v digitální sféře. A také jsme byli pro dohled nad trhem. S přihlédnutím k tomu, že se musí vyřešit některé klíčové body, tak jsme se dívali na akt eh, v přenesené pravomoci, který měl velký dopad, pokud jde o bezpečnost eh, dodavatelského potravinového řetězce, což je důležitá část nařízení. Budeme potřebovat ještě několik trialogů v příštích týdnech, abychom dokončili poslední otevřené body a měli tak plně funkční program pro jednotný trh, a který bude zároveň bezpečný pro naše spotřebitele a jejich zdraví, také pro naše životní prostředí a zvířata. Chci tímto poděkovat stínovým zpravodajům, za nesmírně konstruktivní přístup k věci, za jejich eh, stanoviska eh, také z výboru ITRE, také Ekon, Kult a Agri, ale také eh, výbor pro životní prostředí. To jsou všechno výbory, které mají výlučnou pravomoc k některým částem tohoto programu. Byla to náročná práce, ale dosáhli jsme dobrých pokroků, rozhodných pokroků k tomu, abychom měli jasnou pozici pro parlament vzhledem k našim protistranám a abychom dosáhli svých cílů. To si myslím, že je velice důležité, že máme takový program a že musí se uzavřít co nejrychleji, abychom byli schopni reagovat na potřeby našich podniků na jednotném trhu. Chceme také podpořit svoje spotřebitele, ale také bych ještě na závěr řekl, že máme před sebou nové výzvy související s pandemí, protože využívání online obchodu a různých nových praktik, to je něco, co klade tlak na potřebu eh, zabezpečení a mít příslušných nástrojů, také stopovatelnosti a obecně chceme chránit svoje občany v tomto kontextu. I v tom se nám podařilo dosáhnout jasných pokroků. Stále čekáme na úplný závěr celé práce, ale myslím si, že uzavřeme celé vyjednávání velice brzy. Děkuji vám. Yeah, thank you, uh, Mr. Robert. Děkuji vám, pane zpravodaji. Těšíme se na další trialog a na vaše informace, které nám potom dáte. Teď můžeme přejít dál. Bod číslo 7 na pořadu jednání. Týká se to nařízení eh, ohledně stavebních výrobků. Kristian Dolešel je zpravodajem a chceme prodiskutovat navržené pozměňovací návrhy. Chci připomenout, že zpravodaj má na začátku 4 minuty a potom si uděláme kolečko stínových eh, zpravodajů či jejich zástupců a potom zpravodaj dostane zase příležitost zareagovat. Takže pane Dolešele, máte teď 4 minuty slova. Milé kolegyně, milí kolegové, Nejprve vám děkuji za všechny statistiky a vysvětlení, které jste dodali. Celkem jste předložili 110 návrhů, pozměňovacích návrhů a musím říci, eh, že některé byly velice užitečné pro vypracování mého stanoviska z vlastní iniciativy. Většina bodů eh, dospěla k dohodě a Například jsme se dohodli, že evropský systém technických norem by měl zůstat zachován, který je, protože je takovým základním prostředkem, který umožňuje konkurenceschopnost jak na evropském trhu, tak i evropských produktů celosvětově. A e, také Chceme, podrž, chceme zachovat stávající terminologii, která vyplývá z těchto technických norem a která eh, nám pomáhá se dorozumět, pokud jde o stavební produkty. K většině technických norem se však ještě váže potom celá houšť národních předpisů, které jsou již méně srozumitelné a které eh, nepřehledňují situaci na národních eh, trzích. A proto se tedy ukázala potřeba urychlit přijetí celoevropských harmonizovaných technických norem. Z posledních průzkumů vyplynulo, že tento proces se vleče a je tedy asi dobré, aby pragmaticky zasáhla i Evropská komise, například vydala určité obecné pokyny v této věci a v tomto ohledu chci také poděkovat kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Za druhé, dochází k určitému přesahu do jiných eh, legislativních aktů, například eh, v rámci politiky produktů trvalé udržitelnosti a to je také třeba přehodnotit. A za třetí, Digitální řešení pro normalizaci stavebních produktů, to, myslím, do budoucna bude hrát stále důležitější roli. My chceme mít možnost využít všech předností digitální technologie, ale proto potřebujeme jasné, spolehlivé a srozumitelné informace. Zase je tedy třeba eh, zabránit tomu, aby informace byly eh, matoucí a vzájemně si odporující. Jde nám o to, aby na trhu se stavebními produkty panovala přehlednost, aby produkty byly eh, spolehlivé a srozumitelné a já myslím, že tady je také důležité upozornit na to, jakou úlohu hrají tzv. kontaktní místa pro stavební produkty a posílit jejich aktivity. A konečně, pokud jde o problematiku dozor na trhem, chci poděkovat kolegům, že jsme se většině bodů dokázali shodnout. A především na tom, že je třeba uzavřít určité mezery, které na tom trhu jsou a že je třeba i tady usilovat o urychlenou harmonizaci. Národní orgány dozoru nad trhem by měly navázat přehraniční spolupráce. To by také situaci významně usnadnilo. Další pozměňovací návrhy hovoří o tom, jak důležité jak důležité je nařízení o stavebních produktech a k němu probíhající konzultace. Je třeba totiž nastavit podmínky tak, aby nepředstavovaly narušení hospodářské soutěže nejenom na té evropské, ale i na té globální úrovni. Já bych uvítal, aby to, aby došlo k úpravě rozsahu působnosti tohoto nařízení eh, o stavebních produktech podobným způsobem, jako je tomu u jiných právních nástrojů, eh, tak, aby se tedy zvýšila spolehlivost. je také třeba hledat rozumnou střední cestu, pokud jde o míru harmonizace a za druhé, eh, neměli bychom se zabývat tématy, která jsou v tuto chvíli nadbytečná. Měli bychom se soustředit pouze na stavební produkty. Vážení kolegové, ještě jednou velice děkuji za všechna eh, vysvětlení, za předložené pozměňovací návrhy a těším se na další krátkou diskuzi. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr... Děkuji, pane Dolešele. Děkuji vám. Teď tedy stínový zpravodajové, dvě minuty každý a paní Maria Kapiny za SAD jako první. Dobrý den, doufám, že mě slyšíte. Já budu mluvit rumunsky. Pokud jde o práci zpravodaje, tak za naši frakci musím říct, že to je velmi důležitá zpráva. Jde tedy o změnu nařízení, kterým se stanoví ehm, harmonizované podmínky pro tyto produkty. My jsme přišli s pozměňovacími návrhy. Já sama jsem předložila eh, konkrétní návrhy. Chci poděkovat eh, panu zpravodaji. Naším cílem je zajistit, aby tyto výrobky respektovaly bezpečnostní normy v rámci celého vnitřního trhu nezávisle na tom, kde se uvádí na trh a nezávisle na tom, kde jsou vyráběny. Domníváme se, že bezpečné produkty jsou jedním z faktorů, díky kterým můžeme snížit počet eh, nehod na pracovišti. Potřebujeme také eh, jasné a kompletní informace – takže v tomto smyslu jsme přišli s pozměňovacími návrhy. Chceme zajistit kvalitu výrobků ve stavebnictví. Pro naši frakci je důležité mít eh, společný technický jazyk eh, nebo přístup, díky kterému budeme podporovat oběhovou ekonomiku. Musíme také eh, poskytnout jasné informace, abychom neuváděli spotřebitele v omyl. A také je potřeba se podívat na to, jak nastavit normy, aby podporovaly oběhovou ekonomiku. Také um, žádáme komisi, aby vyhodnotila, jak ještě vylepšit eh, zavádění určitých eh, výrobků takovým způsobem, abychom podpořili oběhovou ekonomiku i ve stavebnictví. To by podle nás měla být priorita. Mrzí mě, že um, ten cíl spravedlivých podmínek či rovných podmínek a zjednodušený postup pro malé a střední podniky, že to nakonec není efektivní, chybí tady informace a je tady právní nejistota. Komise by to měla ještě více vyjasnit, tento zjednodušený postup, který mohou malé a střední podniky používat. Navíc my jako frakce se domníváme, a už budu končit, ale chtěla jsem poukázat na pozměňovací návrh 86. Tam jde o notifikační orgány, které zajišťují kontrolu kvality ve všech členských státech. Doufám, že budeme um, v této věci spolupracovat se zpravodajem. Děkuji. Thank you so much. Děkuji vám a poprosím vás, abyste dodržovali řečnickou dobu. A teď už Sandro Gozi za nella, direzione giusta e, e chiarisca. Děkuji vám. Myslím si, že to jde správným směrem a text se tím vyjasňuje. Takže jsme přesvědčeni, že se nám podaří dosáhnout dobrého výsledku, který bude odrážet priority jednotlivých frakcí. Naše pozměňovací návrhy zdůrazňují důležitost inovativních řešení především pokud jde o nové technologie. Musíme také um, pracovat více harmonizovaným a efektivním způsobem, um, zvlášť pokud jde o pravidla dozoru nad trhem, tak abychom měli posílenou bezpečnost stavebních materiálů. Je to důležité pro konečné uživatele těchto výrobků. Tento přístup by měl obsahovat větší bezpečnost produktů, zvlášť když se prodávají online, to znamená podívat se i na platformy v této oblasti. Žádáme komisi, aby posoudila v rámci revize nařízení, jak ještě věnovat větší pozornost bezpečnostním i environmentálním kritériím. To by vlastně byly nová kritéria, ta environmentální, která by se zaváděly ehm, tomto sektoru stavebních výrobků. Chceme zajistit koherentnost mezi touto prací a samotným nařízením a jakýmikoliv dalšími iniciativami pro udržitelné výrobky, eh, na kterých parlament pracuje na politické úrovni. A poslední věc, domníváme se, že tato revize by nám měla dát možnost ještě vylepšit eh, procesy standardizace s větším zapojením těch, ehm, kterých se to týká, to znamená všech zúčastněných stran. Měli bychom ještě posilit naše úsilí při odstraňování ehm, ne, nepodložených překážek, tak abychom zajistili větší oběh eh, těchto výrobků. Děkuji, tak, děkuji všem zpravodajovi i stínovým. Floor to Alessandra Basso from ID.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 al punto di tutta la commissione. Dasa, we can hear you. Dasa, we can hear you. Potete sentirmi? Yes. Yes. Ah, ok, grazie. Eh, buongiorno Presidente, grazie e grazie anche. Den, paní předsedkyně, dovolte mi eh, se s vámi pozdravit, dovolte mi také poděkovat panu zpravodaji. Je důležité předznamenat, že nařízení o stavebních produktech, které v tuto chvíli je v platnosti, už nevyhovuje a neodpovídá situaci na trhu. Proto je nezbytně nutné jej aktualizovat a zohlednit určitý vývoj, ke kterému mezi tím v oboru došlo. Pro mě je evidentní, že jde o takové velice specifické téma, což je v podstatě také tedy svým způsobem problém. Je, není úplně jednoduché najít společnou řeč, řeč na té vertikální i horizontální úrovni. A nebo také na té veřejné či soukromé úrovni. Proto navrhuji následující. Za prvé, Musíme začít pracovat na společné terminologii, abychom si za všech okolností vždycky rozuměli. A máme tedy k tomu hned několik možností, jak toho docílit a tím přispět k větší efektivitě tohoto nařízení. Na, te, na tomto odvětví je zajímavé, zajímavá možnost přímo konzultovat se s zainteresovanými aktéry, tedy s těmi, kdo pak budou v praxi muset žít z důsledky naší regulatorní úpravy. A proto je důležité tedy i tuto skupinu zahrnout do konzultací, tak aby toto nařízení bylo aktualizováno skutečně vyhovujícím způsobem, aby bylo účinné. A tím jsme vlastně i posílili jednotný evropský dosah. Děkuji. Další eh, řečník je Claude Krifa. Bonjour. Merci. Dobrý den. Děkuji. Ehm, ano, vážení kolegové. Stavející rámec, pokud jde o stavební výrobky, nevede eh, k environmentální udržitelnosti ani ochraně spotřebitele či pracovníků. A musíme se tedy na tyto aspekty zaměřit. Já jsem přeložil několik pozměňovacích návrhů v tomto směru. Musíme se podívat na největší problémy tohoto nařízení a tento problém vyřešit. Já mám eh, pozměňovací návrh 90 eh, a 92. Chci se eh, podívat na to, abychom měli lepší přístup k trvalým, udržitelným a environmentálním produktům. Také potřebujeme zjednodušit technické požadavky a harmonizovat je. Předložili jsme také s kolegyní další pozměňovací návrhy, abychom zajistili otázku sociálních aspektů, ochrana pracovníků, to je také potřeba vzít v úvahu v textu 1, 13 a 56. Nemůžu podpořit 22 s kolegů od um, EPP, z EPP. Pro nás je důležité, abychom uh, ukončili systém harmonizovaných norem, který je neefektivní a nereaguje na potřeby sektory. Harmonizované normy podle nás nejsou vhodným pří- prostředkem pro to, abychom um, splňovali jak technický vývoj, tak pravidla členských států. Potom pozměňovací návrh 23 mm, chci, aby tedy tento nástroj nebyl povinný. Potom 54. Eh, tady si myslím, že čím budeme mít větší požadavky v oblasti informací, tak eh, to je dobře. A potom 36, tím souhlasím, potřebujeme rovné zastoupení všech zúčastněných stran, pokud jde o eh, zajištění norem. Merci Claude. And now we go... A děkuji a nyní ECR Karlo Fidance. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také panu zpravodajky. Pokud jde o pozměňovací návrhy kolegů, tady e, notuji s potěšením, že e, jsme se dokázali shodnout na to, že je třeba, aby Evropská komise měla možnost lepší kontroly stavebních produktů uváděných na trh. Týká se to mm, jak tedy té harmonizace norem, tak aby nedocházelo k falešnému uznání schody a také, aby to celé usnadnilo dozor nad trhem. Je důležité, že komise musí, aby byla komise aktivně zapojena do procesu kontroly, aby docházela k přeskumu národní legislativy tam, kde si protiřečí s ustanoveními tohoto nařízení a to znamená, že musí plně spolupracovat i členské státy, neházet klacky pod nohy úpravám. A je také třeba překonat určitá technická omezení volného pohybu stavebních produktů na trhu Evropské unie. Pokud existuje nesoulad pravidel, Evropská komise by na to měla upozornit a dát k dispozici své technické know-how, které umožní úpravu. Není ale možné měnit věci příliš často, protože to stěžuje situaci podnikatelům, kteří se pak nemohou spolehnout na pravidla a normy platné na jednotném trhu. Často totiž dochází k tomu, že ty technické normy na evropské úrovni jsou ještě doprecizovány na národní úrovni a dochází tím k nesouladu. Proto je třeba dbát při aktualizaci eh, tohoto nařízení k tomu, aby tento jev byl vymícen. Děkuji. A nyní GUE, Katarína, Kateřina Konečná. Dobrý den. Eh, já budu vystupovat za kolegyni, kolegyni Ansofí, která se dnes nemůže zúčastnit, proto eh, řeknu pár jejich poznámek eh, k této důležité zprávě. Ve zprávě vítáme návrh na zavedení evropských minimálních požadavků na výrobky s cílem zajistit zdraví a bezpečnost – a myslíme si, že právě v IMCO bychom měli zdůraznit význam těchto požadavků, zejména pro ty, kteří pracují se stavebními materiály. Pro, ní, pro nás to není pouze záležitost výboru EMPL a mělo by to být eh, zahrnuto i do naší zprávy, jak jsme navrhli společně se zelenými v tom našem společném pozměňujícím návrhu 57. Vítáme také bod týkající se kritérií udržitelnosti také tam chceme, aby to bylo zahrnutí celého životního cyklu od výroby přes použití až po recyklaci materiálů. E, sdílíme obavy e, zmíněné v jiných pozměňovacích návrzích ohledně procesu standardizace. E, měli bychom k tomuto zaujmout vyvážený postoj a zaměřit se na to, jak můžeme překonat současnou patovou situaci. A zároveň bychom se rádi z pana zpravodaje zeptali, protože víme, že komise zvažuje revize nařízení o společných ustanoveních, takže pokud by o tom měl víc informací, byli bychom rádi, kdyby nám je sdělil. Těšíme se dál na společnou spolupráci a doufáme, že vše povede ke zdárnému konci. Thank you so much. Děkuji. A nyní vracím slovo zpátky zpravodaji maximálně na dvě minuty. Ihre Redebeiträge und Ihre Argumente und Ausführungen zu. Se tedy vyslechl vaše argumenty, vaše vyjádření k pozměňovacím návrhům. Většina Eh, vašich příspěvků je pro mě přijatelná a já vůbec oceňuji, že tedy ty pozměňovací návrhy se nesly v pozitivním duchu. A pokud jde o řešení, hledání inovativních řešení, užití nových technologií, to je také téma, které, eh, kterým se budeme dále zabývat včetně těch dalších témat, na kterých jste upozornili, například lepší dozor nad trhem, tak aby na evropský trh nepřicházely produkty se sfalšovaným prohlášením o schodě. A pak také tedy ta potřeba tedy dosažení změn v odvětví, které je poměrně rezistentní a uzavřené vůči změnám. A pak si myslím, že pokud jde o trvalou udržitelnost, tady jsme se také shodli, že všichni potřebujeme toto řešení ale eh, je eh, třeba si uvědomit, že i když již existují trvale udržitelné produkty, není vždy jednoduché je použít vzhledem k tomu, že existují byrokratické překážky. A já tedy eh, jsem rád, že při práci na tomto stanovisku z vlastní iniciativy jsme se zase o kousek přiblížili k cíli. Já se těším na další výměnu názorů a technické dialogy. Na plenárním zasedání bychom o tom měli hlasovat příští rok v únoru a předtím ještě proběhnou dvě kola konzultací. A já se tedy těším na to, že moje stanovisko se těší víceméně podpoře a jsem přesvědčen, že i u těch ještě otevřených bodů se nám podaří najít kvalitní kompromis. Děkuji velice. Thank you so much. Děkujeme a přejeme mnoho štěstí s touto zprávou. Tímto se dostáváme k dalšímu bodu, tentokrát číslo 8. Je to velice zajímavé téma, protože nás čeká webinář k dopadu COVID-19 na vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Myslím si, že celý výbor, celému výboru tyto otázky leží na srdci. Zejména jsme se jimi zabývali na začátku krize COVID-19. A asi si pamatujete, že v červnu se koordinátoři shodli, že uspořádáme tento workshop a také bude zveřejněna hloubková studie na začátku příštího roku. Tento webinář byl uspořádán eh, odbor, politickým odborem pro ekonomické, vědecké a eh, politiky a politiky kvality života. Jsem velice ráda, že jsme schopni tento, to, tuto událost uspořádat. Také připomínám, že celkovým Cílem této studie i tohoto webináře je samozřejmě zhodnotit dopad COVID-19 na vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, ale také chceme hledat možná řešení, aby byl trh odolnější do budoucna. Chci přivítat naše hosty, naše vážené hosty. Prvně to bude Roberto Barata z Římské univerzity, Sophie Roban Olivier ze Sorbonské školy eh, právní, právní fakulty a Karen Gisels z Evropské sítě eh, spotřebitelů a pan profesor Pierluigi Sacco z OECD. Všechny je tedy vítáme, budou jistě velice hodnotní přispěvatelé do naší debaty. Uh, tento webinář rozdělíme do dvou panelů. Ten první se bude zaměřovat na volný pohyb zboží a osob. To jsou tedy položky vnitřního trhu, takové klasičtější. Druhá část se bude týkat spíše ochrany spotřebitelů. Jako obvykle oba panely bude následovat beseda. Otázky a odpovědi. Teď bych tedy dala slovo prv, prvním panelistům. Nejprve pan Roberto Barata, maximálně 7,5 minut. Uh, good afternoon to... Dobré odpoledne, vážení poslanci. Jsem velice vděčný za tuto příležitost se s vámi podělit o pár myšlenek. Rovnou se podíváme na slide číslo 3, kde tedy poukazuji na některé problémy. Volný pohyb zboží, jakéhokoliv zboží, jakéhokoliv typu, eh, pokud je omezen, tak narušuje dodavatelské řetězce a protože vnitrostátní vlády na začátku eh, jednaly jednostranně, aby zajistili ochradu ochranu eh, zdravotnictví, tak k tomu došlo. Takže omezení importu nebo i vývozu vede k problémům, pokud jde o vnitřní trh. A v takové situaci, jak jistě víte, ECE provedlo testy, které jsme stručně popsali právě na tomto slajdu číslo 3. Celkově přístup komise je takový, že tyto notifikace bereme jako prioritní otázku, ale nemám k tomu žádné konkrétní příklady, protože zatím jsou řízení pro eh, porušení pravidel a ty jsou důvěrné. Je to ovšem bezprecedentní situace v každém případě a já tedy předpokládám, že Komise bude tlačit na členské státy, respektive je přesvědčovat, než aby spouštěla řízení pro překročení předpisu. Nebylo by tak eh, efektivní zasahovat do vnitrostátních opatření, i když jdou proti vnitřnímu trhu. Ale pokud by taková řízení skutečně byla zahájena, pokud by se, bychom se k tomu uchýlili, tak to vlastně není moc odrazující prostředek, protože rozhodnutí by pak přišlo daleko později. Takže instituce v tuto chvíli se rozhodly, že přijmout společný přístup. Rozdělili potom přístup EU do dvou kategorií. První popisuji na pátém slajdu. To jsou tedy akce, které chtějí smířit vnitřní trh a veřejné zdraví. Mám k tomu dva mm, příklady. Máme takzvaná zelená pasma, kde stále funguje celoevropská, celoevropský provoz dodavatelských řetězců. A potom máme další měkké nástroje ze strany komise, kdy komise připomněla členským státům, že mají povinnost v těchto zelených pásmech a tam by neměli překračovat 15-minutový limit při kontrolách. A pokud vím, tak to funguje správně, tyto, tato zelená pásma. A druhý příklad v tomto ohledu je vývoz. A to, jsou tedy, to je tedy schvalování pro třetí země. A to je nástroj, který je potřeba používat obezřetně. Podléhá to řadě podmínek a je to opět eh, opatření až v poslední linii. A do budoucna si nemyslím, že komise to bude nadále využívat, alespoň pro tuto chvíli. Druhá věc, druhá kategorie, tu popisuji na následujícím slajdu číslo 6. Evropská unie se pokusila podpořit členské státy, aby bylo možné zachovat otevřený trh a aby bylo možné eh, zvýšit jeho odolnost během krize. Mám tady pár příkladů. První byl společný nákup. To byla akce, která byla schválena, jak víte, v rámci eh, odvětví veřejného zdraví. Je to poměrně pružný nástroj. Je to tedy společný nákup na různé produkty, zejména zdravotnické výrobky, které je možné využívat při výrobě vakcín, ku příkladu. Dále, zásobení zdravotnickými prostředky na evropské úrovni. To je nástroj, který schválili instituce v rámci mechanismu civilní obrany. A třetí je zákon o veřejných zakázkách což je opět nástroj, který bychom neměli podceňovat, protože pomáhá napomáhá dobrému fungování vnitřního trhu. Takže pokud členské státy nadále budou aplikovat tuto část evropských zákonů správným způsobem, tak by podniky a odvětví měly se podílet na veřejných zakázkách, účastnit se řízení napříč Evropskou unii a to podpoří vnitřní trh. Na závěr tedy, eh, když se podíváme na následující slide číslo 7, je možné reagovat na výzvu COVID-19, ale z právního hlediska vnitřní trh a podle mého názoru, tak ustanovení o volném pohybu osob a zboží nestačí k tomu, abychom byli správně připraveni na možné další nástrahy, jako byla tato krize. Bylo by tedy nezbytné, abychom ještě šli za hranici tohoto právního základu a vytvořili širší právní základ, například co se týče eh, mechanismu civilní ochrany nebo veřejného zdraví. Bylo by určitě pro parlament užitečné zvážit, aby Evropská unie zavedla nové nástroje, v, alespoň pro tento typ situací. Nejprve průmysl by měl být schopen pokračovat ve výrobě i během krize a za druhé by měla mít Evropská unie nové kompetence i v oblasti veřejného zdraví a zdravotnictví. A pokud to bude nezbytné, tak by měla být eh, možná eh, varianta, že eh, reformujeme stávající nastavení celého systému. Děkuji vám. Ano, děkujeme panu Baratovi. Teď máme druhého experta, paní Sofie Robin Olivier, opět 7,5 minut. in the internal market. So uh, switch... Uh, Bude o vnitřní trh. Když se podíváme na slide číslo dvě mé prezentace, abych představila, jaká je struktura mého, mojí prezentaci, jaké jsou překážky pohybům a co mě připadá jako důležité tak si to vznik eh, kategorie eh, nezbytných nebo esenciálních pracovníků, což je důležité. Potom se podíváme na dva příklady, to jsou sezónní pracovníci a profesionálové ve zdravotnictví. A potom se pokusím vyvodit nějaké závěry. Pokud se podíváme na omezení volných pohybů, na slajdu číslo 3, tak samozřejmě jsme všichni věděli, že došlo k omezením zavírání hranic, kontroly na hranicích, různé opatření, která narušovala volný pohyb osob, eh, různé karantény, uzavírání, různé způsoby, jak omezit pohyb. To tedy eh, byl výsledek různých eh, opatření, buď to byl zákaz nebo narušení volného pohybu osob. Snažili jsme se eh, v rámci toho ale zachovávat ekonomickou aktivitu, ale to, dotklo se to přesto celé řady odvětví, řady pracovníků, včetně e, samostatně výdělečných osob a kohokoliv, kdo by chtěl cestovat za prací po Evropské unii. Buď nemohl, bylo mu v tom zabráněno, nebo to bylo velice složité. Takže pokud je o volný pohyb eh, zboží, e, tak máme směrnici 2004-28 o volném pohybu osob a jsou stále možnosti to jistým způsobem omezovat v rámci ochrany veřejného zdraví samozřejmě. Ale nastává tady otázka, zda byl dodržen princip proporcionality, přiměřenosti. Já to nebudu rozebírat do podrobností, ale myslím si, že došlo k řadě různých reakcí ze strany komise, rady, státu. Eh, komise reagovala rychle, již v březnu, 13. března, vydala pokyny, vydala nové opatření a trvala na tom, že je třeba zachovávat rovný přístup ke všem evropským občanům a zároveň chránit volný pohyb evropských občanů. A nedávno doporučení rady o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu, to je ještě jiný aspekt celé této otázky. Opět připomínáme obecný obecnou zásadu volného pohybu, ale zároveň eh, to bylo volání po koordinaci mezi členskými státy tak, abychom se vyhnuli nadměrnému omezování volného pohybu. Teď, když se podíváme na druhý bod, na následujícím slajdu číslo 5, co se domnívám, že je důležité, je to ústřední téma, je to něco, čeho jsme si povšimli v této krizi a to je vznik takzvaných esenciálních nezbytných pracovníků v kriticky důležitých povoláních. To bylo velice jasné i z toho, jak komunikovala komise ve svém sdělení na konci března. Toto sdělení zahrnovalo seznam osob, které se považují za nezbytné a jejich volný pohyb v rámci vnitřního trhu bylo třeba ochránit a zachovat. Byla tam jistá omezení pro ostatní, ale jejich mělo být zcela minimální, do co největší možné míry. A ten seznam zahrnuje celou řadu různých odvětví, byli to zdravotníci, také pečovatele, také dodavatele potravin, výrobci potravin, zpracovatele potravin, různý, různé druhy dopravy. Toto všechno byly skupiny, které měly mít zvláštní zacházení, pokud, šlo, pokud je tedy o to sdělení komise. Já dám teď dva příklady z této kategorie. Na konci eh, jsme měli sezónní pracovníky, o těch hovořím na následujícím slajdu. A to je takový případ, který je velice zajímavý, protože bylo sdělení a pokyny, které se jich týkaly, bylo to schváleno v červenci a připomínalo se, že je třeba chránit tyto pracovníky, aby měli určitý, určitou možnost volného pohybu i během krize, ale potřebují ještě zvláštní ochranu, protože jsou zvláště zranitelní. A tyto pokyny byly zveřejněny komisí, jak jsem říkala, v červenci a trvají na tom, že tito pracovníci mají práva, které je třeba chránit, zejména pokud jde o zdraví a bezpečnost, protože jsou to opět nezbytní pracovníci pro vnitřní trh. Druhá kategorie, to jsou zdravotníci. Na následujícím slajdu číslo 7. To je opět něco trochu jiného, to jenom ukazuje, jak rozmanitá je celá ta kategorie nezbytných pracovníků v kriticky důležitých povoláních. Ti jsou naopak nahoře na celém seznamu a jejich problém, jak říkala komise v, květnový, v květnovém sdělení, tady bylo třeba podpořit jejich volný pohyb různými způsoby, tím, že se bude uznávat jejich kvalifikace, a to bylo včetně příslušníků třetích zemí. Nebyli to jenom eh, občané EU, ale také to bylo uznávání diplomů, eh, včetně eh, státních příslušníků třetích států, třetích zemí. A to bylo poměrně komplikované, ale skutečně jsme tyto pracovníky potřebovali. A teď jenom, jaké z toho vyvodit závěry. To je následující slide číslo 8. Co si z toho odnes, když zkoumáme tuto situaci, která souvisí s volným pohybem pracovníků během krize, tak vyvstává taková otázka a její otázek více než odpovědí. Vzniká nám tady nová kategorie pracovníků? různých typů profesionálů nebo samostatně výdělečních osob, u kterých komise trvá na tom, že je třeba je chránit a že si zaslouží určitá privilegia v oblasti volného pohybu. Je to na místě? Vzniká nám tady jakási privilegovaná skupina? Jaká práva, pokud to tam tak je? Pokud ano, jaká eh, je to vůbec zákonné, pokud jde o zásadu nediskriminace. Tím bych jenom otevřela takovou konverzaci o tom, jak se mění vnitřní vnitřní trh, pokud jde o volný pohyb osob. Druhý aspekt, který mi připadal důležitý, je skutečnost, že krize řešila otázku příslušn- státních příslušníků EU a třetích zemí, protože v obou oblastech byli lidé, kteří jsou z této kategorie a kterým byla zachována, zachováno právo na volný pohyb. Takže moje poslední otázka, která z toho vyplývá, je, zda tato transformace během krize bude mít dopad, který bude trvalejší na to, jak se, v tom, jak se díváme na vnitřní trh, pokud jde o volný pohyb osob. Děkuji vám za pozornost. Yeah, thank you. Um... Děkuji vám, paní Choma Olivier, za váš vstup do diskuze. Teď budeme mít dva soubory otázek. Eh, politické frakce dvě minuty za, jako první kolečko a potom um, druhé kolečko a pak odpovědi. Takže um, jako první EPP Hello, chair, thank you, thank you very much. Have... Dobrý den, děkuji. Já mám otázku na profesora Barata. Vy jste zmínil vývozní restrikce, že je to problém, zvlášť pokud jde o e, vývoz léčiv. Víme, že tyto restrikce mohou být ospravedlněné ve chvíli, kdy jde o veřejné zdraví podle článku 36. Když se tedy eh, používá toto odůvodnění vývozních restrikcí, můžeme to interpretovat takovým způsobem, že můžeme brát v úvahu situaci veřejného zdraví nejenom na našem území, ale i na tom území, kam se má, eh, mají ty léčiva vyvážet. Je tady argument, že bychom se měli podívat na tato odůvodnění a na přiměřenost. Takže otázka je, jestli bychom se měli dívat na veřejné zdraví eh, toho vývozního státu, ale i toho státu, kam se dováží. A potom, jestli bychom mohli použít zásadu solidarity. Potom druhá otázka, a tlumočníci se omluvají, je velmi špatná kvalita zvuku. Během pandemie se ukázala témata, která musíme řešit, jaká přesně, a potom vy jste zmínil zásadu solidaritu a mechanismus stabilizace. Jaké další evropské politiky obecně bychom mohli jaksi přetavit do stanovení, ustanovení vnitřního druhu a volného pohybu? A kdy se může využít zásada solidarity i přes um, otázky přiměřenosti. Co je tedy odůvodněné a přiměřené um, v daných zemích? Thank you so much. Děkuji vám. Mark Anche, uh, SAD. Děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Děkuji našim řečníkům. Já mám také pár otázek. Něco se týká volného pohybu zboží, eh, jiné otázky pohybu osob. Abychom eh, zabránili šíření první i druhé vlny pandemie, řada členských států eh, zavřela hranice i pro přepravní služby. Víme, že to vedlo eh, k velkým potížím s obchodem, s dodavatelskými řetězci a tak dále ve všech členských státech. Ale myslím si, že obtížnější to bylo ještě v těch malých státech nebo v těch, eh, které jsou ve vzdálených oblastech. Takže eh, došlo k, zvýšování cen nebo k nedostatku určitých typů zboží. Vy jste odborníci. Jaké kroky uh, mohou podnikat vlády či sociální partneři a další aktéři, abychom uh, se poprali s těmito výzvami uh, jednotného trhu a jak um, se ještě lépe poprat s krizí? Druhá otázka, uh, to se týká volného pohybu osob. Zase restrikce, případně zavírání hranic a národních států, uh, někdy i na místní úrovni. Uh, to mělo dopad na pracovní podmínky, například eh, nutné karantény, eh, povinné testování, diskriminace, eh, dlouhé čekací doby. A my oslabujeme důvěru v dobré fungování šengenské dohody a také předvídatelnost pravidel šengenského prostoru. Myslím si, že to opravdu zatěžuje pracovníky v přezrančních situacích. Jak se ujistit, že ta bezpečnostní zdravotní opatření nebudou podkopávat důvěru v šengenský prostor? A jak prostě najít rovnováhu mezi eh, restrikcemi a přeshraniční situací? A ještě otázka na pana profesora. Vy jste zmiňoval článek 36, eh, jednostranné akce. Myslíte si, že teď v rámci druhé vlny členské státy toto využívají méně? A poučili se z těch problémů a z té situace v minulosti v rámci první vlny? Děkuji. Děkuji, Marku. Renew. Dita Chranzová. Thank you very... Děkuji vám. Já navážu na to, co řekli předchozí řečníci. Já si myslím, že je naprosto jasné, že korona pandemie ukázala, jak je obtížné skloubit eh, dva odlišné cíle. Legitimní eh, omezování volného pohybu, což použili členské státy, aby ehm, chránili veřejné zdraví, a na druhé straně potřeba zajistit volný pohyb pracovníků a zajistit integritu vnitřního trhu. Všichni víme, že Evropská unie se stále více propojuje a každý den Občané cestují mezi členskými státy, do práce, do školy, v rámci osobního života a má to opravdu velký dopad na obrovskou skupinu lidí. Pracovníci, ať už jsou eh, v kritických či nekritických profesích, tak eh, ty to také zasáhlo. Nemyslím jenom přihraniční pracovníky, ale obecně širší kategorii lidí, kteří prostě cestují každý den a prostě pohybují se v rámci vnitřního trhu. Mě by zajímalo, co si o to myslíte, o tomto konkrétním tématu. Máte nějaká čísla ohledně ekonomických dopadů takovýchto omezování? Ehm, jaký to má dopad na eh, profese typu OSVČ a tak dále. A myslíte si, že bychom měli udělat něco ještě více, pokud jde o uznávání kvalifikací eh, profesionálů? Děkuji. Děkuji vám, kolegové. Předám znovu slovo expertům. Panu Roberto Barata, tři minuty. Děkuji vám za vaše otázky. Omezení, pokud jde o e, zdravotnické zařízení či léčiva a zásada solidarity. Já si myslím, že zásada solidarity vede k tomu, že e, je žádoucí, abychom měli společné evropské akce, aktivity či opatření eh, v boji proti koronapandemii. Myslím si, že to není jenom eh, žádoucí, ale je to nutné. Restrikce podkopávají vnitřní trh, ale také potřebu dosáhnout ehm, dobré míry ochrany veřejného zdraví. Takže bychom tady určitě měli zdůraznit úlohu solidarity. Druhá otázka. Pan eh, Angel se na to ptal, Angel, jaká je úloha nevládních organizací a dalších sociálních aktérů v rámci společnosti. Ano, může být velmi užitečná. Může pomoci sensibilizovat, informovat eh, národní vlády, aby si lépe uvědomili, že je důležité zajistit dodavatelské řetězce, tak abychom zajistili pohyb zboží v rámci vnitřního trhu, především eh, zdravotnického zařízení, vybavení či eh, léčiv. tak aby se zajistilo veřejné zdraví. A pokud jde o opatření, které podnikají národní vlády, jestli méně používají restrikce, například vývozu a dovozu, myslím si, že ano. Na začátku krize reagovali opravdu velmi jednostranně Cílem bylo eh, jak si zmírnit krizi, ale myslím si, a tím se vracím k první otázce, ve chvíli, kdy eh, se zakazují vývozy, především toho zdravotnického vybavení, tak eh, musí brát v úvahu i situaci dalších členských států. Je to bezprecedentní situace. Můžeme se na, podívat na eh, texty eh, soudního dvora, ale zároveň nevíme, jak by se to aplikovalo na tyto situaci. Ale pokud bychom to udělali, tak musíme vždy zajistit dobrou míru ochrany veřejného zdraví v celé EU. A proto si myslím, že členské státy by měly brát v úvahu potřebu všech ehm, regionů v Evropě. Děkuji vám. Thank you so much. Děkuji. A nyní paní Robán Olivie, také na tři minuty. Děkuji. První otázka se týkala pracovníků v dopravě a dopravních služeb, jak zajistit ochranu těchto pracujících. Já jsem přesvědčená, že lze odpovídajícím způsobem upravit prostory, které tito pracující používají v krizové situace to může zajistit členský stát za podpory Evropské unie tak, aby tito pracovníci byli nadále schopni využívat své základny a byly pokryty jejich základní potřeby. Za druhé, pracovní podmínky obecně. Vzhledem ke komplikacím na hranicích, nutnosti karantény a dalším opatřením se vlastně zhoršily pracovní podmínky těchto pracujících. A já myslím, že je třeba zaměřit naši pozornost na pracující v dopravě tak, aby sociální Evropa platila i pro ně. a upravit odpovídajícím způsobem například směrnici o pracovní době, tak aby zahrnula i požadavky na karanténu například. A pak jsou to i požadavky na nutnou dobu odpočinku, ať už je to tedy ta denní, ten denní interval, týdenní či nutná doba za měsíc. Itálie tady eh, třeba eh, tedy eh, sladit tyto požadavky s nárokem na minimální mzdu, tak aby při dodržení těchto požadavků vlastně pracující neutrpěla ztrátu. Já myslím, že už k tomu existuje docela bohatá legislativa v té sociální oblasti. Samozřejmě je třeba najít rovnováhu mezi ochranou zdraví veřejnosti a ochranou tohoto typu pracujících, kteří vlastně působí na celém tom jednotném trhu a měli by mít k tomu důstojné podmínky. Pokud jde o hospodářský dopad, krize. K tomu nemám eh, mnoho informací, ale jsem přesvědčena, že systém uznávání kvalifikací a eh, diplomů v rámci Evropské unie už je poměrně rozvinutý. A to v celé řadě oblastí, včetně tedy těch pracovníků ve zdravotnictví. Evropská komise k tomu vydala velice zajímavé pokyny. Vyplývá z nich, že tedy eh, ta věc je dobře rozpracována, alespoň pokud jde o postavení evropských pracujících, možná by bylo eh, dobré tedy se zaměřit i na postavení pracovníků ze třetích zemí z tohoto pohledu, protože i pracovníci z třetích zemí významně přispívají k celkovému fungování eh, vnitřního trhu. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy eh, druhé kolo otázek. Virginie Žeram z ID. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji našim expertům Dopad covidu na volný pohyb zboží a osob a kroky komise. Já bych chtěla říct, že se na to musíme podívat eh, i logicky, ale zároveň je důležitost svrchovanost a spolupráce národu. Já bych eh, chtěla poukázat na naši knihu, černou knihu ohledně řízení koronakrize v Evropě, Um, zdá se, že si uh, politici původně neuvědomili vážnost situace a co se tedy stalo od eh, první vlny? Musíme se podívat na počty hospitalizovaných, ehm, počty nezaměstnaných a tak dále. Toto jsou všechno problémy, eh, kterým čelíme a nenašli jsme odpovědi. Pokud jde o volné, volný pohyb zboží, tak Turecko například zablokovalo roušky a Ehm, co udělala komise? Zajistila sankce? Ehm, jak je to s sankcemi pro Rusko a tak dále? Pokud jde o pohyb osob, tak eh, eh, jsme zase řešili problém s atestacemi nebo s eh, kvalifikacemi a také došlo, nebo ta situace byla velmi špatná. V rámci druhé vlny máme nedostatek personálu, a e, nemůžeme prostě e, nechat sem přijíždět e, lidi z východu či zemí, jako je Tajvan. Musíme se podívat na nastavení zdravotních politik v jednotlivých státech. Um, a podívat se na to, které země jsou nejvíce zasaženy koronakrizi. Pokud jde o trh se zbožím, Musíme bojovat eh, proti například prodávání nekvalitních čínských výrobků na internetu. Komise eh, by měla sankcionovat státy, jako je Turecko, a měla by naslouchat eh, expertům a podporovat kvalifikace v potřebných sektorech. Merci beaucoup. Děkuji. A nyní za zelené koleja.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 Can you hear me now? Slyšíte mě teď? Omlouvám se za technické problémy. Já mám několik otázek na paní profesorku Sofii Robán Olivier. Jak víme, prv, po první vlně pandemie se Evropa ocitla v hospodářské krizi. Nyní máme, nyní prožíváme druhou ještě horší vlnu a potřebujeme tedy najít řešení, které zmírní dopady. A celá řada občanů je již nyní předmětem subjektu druhého lockdownu, což bude mít základní, zásadní dopad na jejich hospodářskou situaci. A v rámci principu solidarity musíme pracovat na tom, abychom odstranili, ulehčili jejich situaci a odstranili překážky pohybu služeb a zboží, které ještě existují na jednotném trhu. Já zasedám ve specializované komisi, která se zabývá touto problematikou a s tím také souvisí snaha digitalizovat státní zprávu tak, aby byla skutečným e-governmentem, což by také významně přispělo k lepšímu fungování jednotného trhu, k rychlejšímu vyřizování jednotlivých procedur a rychlejší dodávce. Pokud tedy jde o odstraňování právních překážek, co byste doporučila? Z pohledu tedy principu solidarity se všemi evropskými občany. Co by mělo být zavedeno do praxe a harmonizováno ve všech evropských zemích, tak, aby došlo ke zjednodušení administrativních postupů? Děkuji. Děkujeme. Tímto se dostáváme k paní Konečné Zague. Děkuji vám a krásné odpoledne ode mne. Děkuji moc obou profesorům za eh, jejich eh, úvod do problematiky. Já mám dva dotazy. Jeden se týká paní profesorky Sofie Robin Olivier, eh, které bych se chtěla zeptat na uznávání testů. My jsme viděli, že v podstatě doteď se nic neděje a nemáme E, e, žádné vky toho, aby ten volný pohyb mohl být právě tím, že budou uznávány vzájemné testy. E, na konci, na konci října znovu k tomu Evropská komise členské státy vyzvala, ale já bych se jí chtěla zeptat, jestli vidí v tom uznávání nějaký právní problém, který by bránil členským státům ten režim uznávání zavést, anebo je to jenom čistě krize důvěry mezi členskými státy. A druhá otázka se týká pana profesora Barata. Týká se volného pohybu zboží po Evropské unii ze, ze třetích zemí protože spousta evropských výrobců se zdravotnických prostředků, e, které se v současnosti používají pro boj s šířící se nákazou, se potýká s tím, že jejich výrobky musí splnit přísné podmínky a kritéria pro uvedení na trh, musí být e, označovány tím známým CE, ale pro výrobky ze třetích zemí to prostě neplatí. Například v České republice tak řešíme společnosti, které prodávají sady na odebírání vzorku z nosu nakaženého a teď prostě kolabují, protože mají plné sklady. Eh, přes léto vytvořili tu zásobu, ale teď je nikdo nechce. To znamená, neukazuje tento příklad, že je na současném systému prostě něco vadného, anebo se pravidla za doby covidu rozvolnila natolik, že se to prostě přehnalo a trpí tím teď naše společnost. Kde je ta přijatelná úroveň, kterou bychom měli chtít, abychom nepoškodili vlastní a, a zároveň měli dostatek všeho, co potřebujeme? Thank you so much. Uh... Děkujeme. Tímto se dostáváme k druhé sadě otázek. Dvě minuty na řečníka, protože máme poněkud sklus. Nejprve pan Barata, prosím. Ana, děkuji, děkuji za tyto otázky. Pokud je o tu první, skutečná data eh, situace v Turecku, ano, ta situace se třetími zeměmi, tam musí, jak už jsem, jak jsem říkal, Evropská unie se rozhodnout, zejména komise se musí rozhodnout že vznikne nějaký systém eh, expertního povolení pro danou zemi. A to by byl nástroj, který eh, už byl pro, podrobně proskoumán. Já jsem uvedl deset možností eh, v dopise komisi, ale stále je důležité, pokud tedy Evropská unie zakáže experty, tak jako to například udělala komise v březnu 2020, tak to je něco. Když máme situace ve třetích zemích, tak potřebujeme skutečné údaje. A Evropská unie v každém případě, která funguje na, případ, na, na principu solidarity, musí takové eh, kroky podnikat velice obezřetně. Pokud jde o druhou otázku, tak tady se domnívám, že ano, Evropská unie má svoji vlastní úroveň eh, předpisy, pokud jde o marketing, uvádění na trh eh, zboží eh, ze třetích zemí. Vy jste, paní Konečná, zmínila ty zdravotnické dodavatele eh, ze Spojených států, ano, my máme svoje vlastní eh, podmínky, které skutečně vymáháme, pokud jde o dovoz a snažíme se tím zajistit, aby ty příslušné zařízení, ty prostředky skutečně vyhovovaly potřebám, pro které, nebo těm účelům, za kterými jsme je zakoupili. Možná, že je to něco, co bychom ale měli vzít eh, v potaz v Evropské unii, tak abychom dosáhli správné rovnováhy mezi bezpečností, veřejným zdravím, to je na jedné straně, a potřebou se možná nespoléhat na dovoz z dalších zemí. Děkuji vám. Děkujeme. Teď paní Robin Olivier. Děkuji. Děkuji za všechny tyto zajímavé otázky. Protože si musím vybírat, protože není dostatek času, tak bych jenom eh, zdůraznila, že souhlasím s myšlenkou, že vnitřní trh musí být sociální. Sociální dimenze vnitřního trhu, jinými slovy, je třeba podpořit více než jakékoliv jiné nástroje a to platí zejména v současné situaci. Myslím si, že skutečnost, že zranitelné osoby často překračují hranice a je, vzali jsme je v potaz v rámci tedy kategorie sezónních pracovníků. To je dobré znamení, ale měli bychom věnovat eh, pozornost i jiným zranitelným skupinám a zastat se jich do budoucnosti, protože mezi pracujícími to teď vypadá, že nejsou všichni stejní a jsou tam naopak zranitelnější skupiny. Takže to je otázka pro sociální politiku, která by se měla této situaci věnovat. Může to být v rámci volného pohybu pracovníků, například sezónní pracovníci, mohou mít jiný, jinou formu zaměstnání v daném státě, ale jsou i jiné možné eh, nástroje, ať už jde o sezónní pracovníky nebo jiné kategorie. Ale vidíme, že dochází k určitým vývojům vzhledem k sociálnějšímu vnitřnímu trhu a myslím si, že musíme vždy uvažovat směrem k budoucnosti a opírat se o tuto sociální myšlenku. Druhá věc, eh, co se týče podpory eh, služeb a volného pohybu služeb. Jak toho dosáhnout? Myslím si, že bychom měli využívat nové technologie co největší možné míry, zabývat se tím, jak eh, lépe kontrolovat eh, tuto situaci, jak eh, zajišťovat důstojné pracovní podmínky skrze různé mm, typy algoritmu. Možná, že blockchain je něco, co by tady bylo na místě jako technologie. Mohli bychom v rámci toho tedy jenom kontrolovat, že se dodržují základní pravidla. To je jenom jeden aspekt. Ale myslím si, že mobilita při poskytování služeb je něco, co lze ještě reg- lépe regulovat a obecně zlepšit díky novým technologiím. A to je za mě, myslím, všechno. Děkuji vám. Děkujeme. Tímto tedy uzavíráme první panel a tím se dostáváme zároveň k druhému. Jak už jsem ohlásila, tak se to týká ochrany spotřebitelů, zejména co se týče elektronického prodeje, ale také cestovního ruchu. Náš první expert je paní Karen Gizeles z Centra spotřebitelů. 7,5 minut, prosím. Vážení poslanci, vážená paní předsedkyně, děkuji vám a ráda bych se s vámi pože- podělila o několik postřehů. Budu se věnovat zejména nákupu na internetu. V březnu to všechno začalo. Můžete prosím si posunout mikrofon, protože zvuk je nekvalitní, říká paní předsedkyně. Okay, so we're gonna Is refresh. Better now? Oh, yeah. Better now? I think it's better now. Um... Zdá se, že máme kvalitnější zvuk, ale budeme ještě osvěžovat připojení, aby se to zkvalitnilo. The mouth is already a good idea. Uh, is, are you hearing me now? Yes, it is better. Tak slyšíme se o něco lépe. Takže jsem velice ráda, že se můžu podělit o pár postřehů z naší sítě. V březnu to všechno začalo pro naše spotřebitele, ale také pro nás, protože jsme spouštěli 15. výročí pro naší síť, ale to jsme museli odložit. Spotřebitelé čelili velkému natlaku a obraceli se na ECC pro právní rady. My jsme to řešili ze svých domácích pracovišť a snažili jsme se rozstřídit ty případy a měnit si efektivně informace na, o vnitrostátních omezeních a také zákonech v mimořádných situacích. Snažili jsme se poskytnout co nejvíce informací spotřebitelům, abychom snížili administrativní a právní zátěž. Když se podíváte na třetí slide, měli jsme 50 tisíc eh, případů, které, se tý, které souvisely s koronavirem což byla vyšší čísla, než eh, jsme znali z roku 2019, ale spotřebitelé se na nás obraceli kvůli poradenským službám a víme, že tedy je naše centrum funkční i během krize. 51% se týkalo letectví, 20% ubytování, 15% balíčkových dovolených. Evropští spotřebitelé, když se podíváme na další slide, Mají tedy nařízení, která ochraňují jejich práva, jako například uh, směrnice o letecké dopravě, ale vzhledem k tomu, že jsme měli uh, nepředvídatelné situace, tak často nedostali kompenzaci. My všichni chceme cestovat, ale v této situaci to bylo velice komplikované. Pokud jde o pro, proplácení, tak často se letecké společnosti opíraly o nouzové, nouzové opatření s tím, že to byla vyšší moc a že nebudou proplácet ceny letenek. Totež se ovšem týkalo i pronájmu, hotelu a tak dále. To je tedy atmosféra veliké nejistoty. Takže když se podíváme na to, že byla různá opatření na, v různých členských státech a celá situace byla díky tomu velice komplikovaná. A my jsme velice rádi za to, že komise vydala pokyny a za spuštění nástroje, který se věnuje této problematice, protože to usnadnilo situaci. Dám vám pár příkladů, případů, které jsme řešili. Například v této v tomto období, eh, pokud eh, letecká společnost nezruší let, tak eh, nemusí proplácet, tak nemusí proplácet letenku. Pokud ovšem let je zrušen, tak se může často cestující ocitnout v situaci, kdy se nemůže pohnout z místa, kde se právě nachází. Například u belgických spotřebitelů jsme tuto situaci řešili často. Například Němečtí cestující nemohli, eh, mohli cestovat do Španělska, zatímco Belgičané nikoli. Pokud jde o tranzit, tak to potom ještě komplikuje situaci. Pokud se přestupovalo v, v, ve Frankfurtu, tak to často nebylo přímo příklad eh, rušení letu, ale dopad opatření. Často tedy museli cestující rušit svoji cestu z jiných důvodů a nebylo možné jim to proplatit. Máme tedy řadu různých mm, příkladů, kdy letecké společnosti zneužívaly situaci a my chápeme, že eh, je třeba určitá solidarita mezi spotřebiteli a podniky, tak eh, často eh, ta situace je velice nevýhodná pro spotřebitele.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 Evropští občané, pokud je o online nakupování, se museli uchýlit právě k tomuto řešení, protože se ocitli doma. Ale webshopy na to nebyly připravené a pak doručení trvalo déle, než se čekala. Když jsme hledali řešení na tyto otázky, tak bylo třeba zejména dodržovat úctu na obou stranách. Při této příležitosti bychom eh, připomněli některé organizace, které podporují práva eh, spotřebitelů v tomto kontextu? Opět je nekvalitní zvuk, omlouvám se. Consumers shopping online. These fast deliveries and free returns have a heavy impact on the environment. So it would be interesting to look at this in the different stages of the chain. The increasing reliance of consumers on e-commerce during the pandemic has also opened the door to increasing levels of fraud.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 Tímto se dostáváme k prezentaci dalšího experta, to je pan Pierre Ruči Sako, který bude hovořit o dopad COVID-19 na e, kulturu a pohostinství. Opět máte slovo na 7,5 minuty. Thank you very much, dear Děkuji vám, vážení europoslanci, vážená paní předsedkyně. Je to velmi složitá záležitost. Um, obor hotelů a restaurací a dopad koronakrize na ně. Já bych se chtěla nejdříve vyjádřit rychle ohledně dopadu na spotřebitelské chování a to, jak se ehm, toto chování mění ehm, v souvislosti s dodávkami a jak to bude vypadat z dlouhodobého hlediska a jaký to bude mít dopad mm, na politiky. Údaje, které máme, jsou zatím provizorní a proto si eh, nemůžeme udělat ještě ucelený obrázek a za následující měsíce budeme muset udělat eh, více, udělat si lepší představu a zvlášť co se týče tedy ekonomického dopadu a strukturální transformace. Problém spočívá v tom, že tato pandemie má dopad na chování lidí a je jasné, že toto nebude nějaký přechodný šok, um, co se týče spotřebitelského chování. I když dopady pandemie uh, překonáme v budoucnosti, tak uh, co se týče sektoru pohostinství a chování spotřebitelů v této oblasti, mm, to se asi změní dlouhodobě. A jaké jsou tady hlavní e, témata? Budeme mít, um, bude to mít stálý dopad na chování a přístup um, lidí, pokud jde o cestování, um, cestování za pracovními i osobními účely. Lidé v tomto budou um, mnohem více vnímat kontext u všech sociálních kontaktů. A um, teď se tedy zaměřujeme v rámci eh, pandemie na kontakty a eh, jaké to znamená eh, hrozby. A to budou mít lidé na paměti i do budoucna, budou mít obavu, co se týče jejich bezpečnosti. Navíc se už začíná hovořit o tom, že v budoucnu se můžou objevit další pandemie. A to se také odráží v chování lidí. A navíc eh, už teď došlo vlastně eh, k posunu směrem k takeoutům, eh, dovozům domů a v sektoru pohostinství se tedy více nově investuje do různých zařízení, vybavení, komunikačních strategií a tak dále. A ne všichni si to můžou dovolit, zvlášť malé a střední podniky, na ty to bude mít velký dopad. tedy změny chování eh, ze strany dodávky. Je tady jasná potřeba, aby eh, se podniky jistily proti nejistotě a aby investovali do bezpečnosti, protože bezpečnost to bude mm, případný diskriminační faktor v rámci konkurence. Dále už probíhá eh, snaha hledat alternativní stroje příjmu a připravit se na jiný provozní režim, i co se týče business eh, managementu. A um, ty trendy reagují na uh, eh, situaci. Jaké jsou tedy celoevropské trendy? To, co jsem sepsal tady, jsou údaje z Ameriky, ale um, předpokládám, že evropské trendy jsou v tuto chvíli víceméně stejné či podobné. Všechny ty údaje jsou z nedávného výzkumu za posledních několik měsíců. Co tedy víme? Více než 50 zákazníků není ochotno ehm, dávat si eh, jídla přímo v restauracích, nebo nebylo a ne, neočekávají to ani eh, okamžitě po skončení krize. Více než polovina není ochotná um, jezdit do jiných destinací a bydlet v hotelu. 30 až 40 zákazníků je připravena zaplatit více za větší bezpečnost a ochranu, když tady existuje ochota um, platit eh, více za bezpečnost, tak eh, z toho také sektor může využívat. A více než 60 zákazníků se domnívá, eh, že je potřeba eh, masivní využívání nových technologií, aby se minimalizovaly kontakty a zajistila bezpečnost. Takže konsistentní investice do technologií, eh, které mají zajistit bezpečnost. Jaké budou tedy dlouhodobé změny trendů v oblasti dodávky? Proč se budou zákazníci vracet? a kdy se budou vracet ke svým um, podnikům. Je možné, aby podniky dále fungovaly a aby um, začaly fungovat jaksi v tom novém reálu. Je tady uh, nový trend, který vás možná některé překvapí, robotizace i v sektoru pohostinství. Uh, bude se používat stále více um, robotů, Um, vede to mimo jiné i ke snižování nákladů. Samozřejmě to znamená masivní investici dopředu. Zároveň budeme mít eh, buď lidské nebo robotické eh, služby na straně dodávky, které budou ehm, záviset už na typu, velikosti či kontextu daného podniku. Další důležitý trend. Přesun z high touch na high tech. Eh, stále více bez, eh, bez dotykových pladeb, nikdo už prostě nechce někde vyťukávat kód nebo na cokoliv šahat. Eh, platí to například i třeba pro výtahy, zase bezkontaktní řízení výtahu a tak dále. Takže uvidíme nové technologické trendy a přesunu směrem k umělé inteligenci a bezkontaktního fungování. Neevropské země, mimo evropské země eh, jsou často eh, velkými lídry v tomto sektoru a to mi působí docela obavy, pokud je o evropskou konkurenceschopnost. Další věc. Eh, narušení neohlášené práce, nelegální práce. Stávající business modely, zvlášť u malých a středních podniků, ale nejenom u nich, um, také závisí na uh, nehlášené práci a samozřejmě pandemie na to měla uh, dopady. A během pandemie už není možné uh, toto podporovat a to může uh, mít dost velký dopad na udržitelnost takovéhoto módu. Nové modely budou muset méně záviset na tomto typu práce. A e, potom je to také otázka e, bezpečnosti a e, ekonomické života schopnosti. Ano, děkuji, já už to tedy přednesu rychle. Takže, co se týče nahlášené práce, tak tady se mění prostředí a potřebujeme nějaké režimy podpory, abychom podpořili zaměstnanost. Jaké tady máme klíčové jaké to má e, dosahy. E, tento, toto high-tech prostředí to bude e, fungovat do budoucna, ale v sektoru pohotin, pohostinství se budeme muset podívat na to, jaké budou různé politické přístupy v Evropě. Eh, bude to mít eh, dopad na eh, nejenom dodávku, ale i obsah, protože vlastně se bude muset jaksi přenástavit ehm, obsah v oboru pohostinství, ehm, pře, ehm, směrovat se směrem k high-tech scénáři, musí to být více uživatelsky vstřísné, musí to být finančně dostupné je možné to podpořit skrz zacílené nástroje zaměřené především na malé střední podniky a také je velmi důležité, abychom přek- přeškolili, eh, rekvalifikovali lidi, ehm, aby ehm, mohli splňovat požadavky tohoto sektoru. Děkuji vám. Děkuji a omlouvám se, už nám um, docela nezbývá moc času, také kvůli technickým potížím, takže proto jsem vás takto eh, hnala a teď už kolegyně za EPP. Thank you for the floor. Uh... Děkuji vám, paní předsedkyně. Doufám, že mě všichni vidíte a slyšíte. Digitální ekonomika um, spotřebitelům eh, v rámci krize před představuje nové příležitosti. Digitální služby, digitální obchod, eh, digitální platformy, eh, ti prospívají online nakupování, virtuální zasedání eh, a distanční vzdělávání. Digitální ekonomika také čelí ale velkým výzvám zase v souvislosti s pandemií. Například stále více zavádějících marketingových technologií, eh, nesprávné informování, prostě někdo například říká, že daný produkt eh, bojuje proti koronainfekci, a nebo jsou tady různé eh, finanční podvody a phishing. Je tedy potřeba zajistit spolupráci ehm, v rámci Národních agentur pro ochranu spotřebitelů v oblasti digitální a v oblasti cestovního ruchu, a já bych se chtěla zeptat na následující. Jaká okamžité či dodatečné opatření navrhujete, abychom uh, zlepšili situaci, kdy spotřebitelé stále více spolehají na online svět, přichaz, uh, přináší to s sebou určité výzvy, um, jak během pandemie, tak po ní. Jak můžeme lépe pomoci Národním agenturám pro ochranu spotřebitelů při výměně informací a osvědčených postupů a jak um, zajistit například regionální spolupráci. A potom jedna konkrétní otázky um, proplácení nevyužitých letenek. Víme, že uh, tady byly velké problémy, potřebujeme větší prosazování, lepší prosazování. Jak se ujistit, že uh, spotřebitelé uh, získají svět, zpět své peníze? Děkuji vám. Děkuji vám, SAD. Alex Agiosaliva. Dobré odpoledne. Pokud jde o perspektivu spotřebitelů, korona pandemie byl takovým velkým zátěžovým testem stávajících pravidel, protože ta nejsou nastavena řešit takovéto mimořádné okolnosti. V době krize bychom měli nejvíce chránit eh, spotřebitele – ne eh, naopak podkopávat jejich práva a bezpečnost. Došlo k řadě pokusům eh, oslabit eh, spotřebitelskou ochranu, zvláště v sektoru cestovního ruchu. Takže ta čísla, která jste prezentovali, ta jsou velmi zajímavá. Dochází k navýšení stížností, žádostí, například v oblasti hotelů. E, navíc e, máme stále větší počty různých skemů, podvodů v různých formátech a v různých sektorech. Využili toho nemorální obchodníci a zacílili to na produkty typu léčiva, e, bezpečnostní vybavení, potraviny či jiné typy produktů. Znamená to, že potřebujeme společná koordinovaná úsilí mezi řadou orgánů na prosazování práva v členských státech. A eh, je tady velký tlak na eh, orgány pro prosazování práva. Chci se zeptat, eh, jak může ECC řešit tyto problémy a jaká opatření jste už implementovali? Jak zajistit efektivní prosazování kde vidíte omezení stávajícího systému a jaká pravidla vedou k tomu, že nemůžeme účinně řešit tyto problémy a negativní dopady na spotřebitele. A kde vidíte eh, potřebu koordinovat eh, ještě lépe? Jaké kroky mají podniknout členské státy a příslušné orgány v jednotlivých sektorech? A další klíčová věc, pandemie stále probíhá. Jaké nové kroky jsou potřeba pro to, abychom kontinuálně chránili spotřebitele, zvlášť před Vánocemi, kdy očekáváme ještě více těch podvodů a tak dále. Děkuji vám. A, ny- a nyní Renew Jordi Kaňas. Dobré odpoledne. Já bych měla, eh, měl otázku na paní Karen Sils. Je to jedna věc, která je často zmiňovaná, ale má velký dopad na evropské občany a to je proplácení letenek, které již byly zakoupeny. V posledních měsících jsme viděli, že dosáhnout jako občan proplacení je skutečně taková odisea, je to až nemožné pro některé z nich. Doporučení komise z května eh, podpořilo práv, práva pasažérů, pokud je o mm, proplacení. Je to něco, co je dobrovolné i pro aerolinku a často je těžko pochopitelné, proč tomu tak je. Aerolinka tedy často eh, dává na místo toho určitý eh, náhradní způsob proplacení, například nějaký voucher. Pokud se tak jednostranně rozhodne taková eh, aerolinka, tak je to nespravedlivé vzhledem k cestujícím. Například Ryanair stále neproplácí už od března a ne, neum, neu, neumožňuje to a neumožňuje to ani teď v listopadu navzdory všem možným výzvám. Tato situace se nezlepšuje eh, v, te, v tomto období COVID-19 a neexistuje žádné vlastně uspokojivé řešení, které by přišlo z, z krátkodobého uh, hlediska. Co si tedy paní Gisels myslí o této situaci, co si myslí o těchto praktikách? Je to Ryanair, ale jsou to i jiné podniky. A jaká opatření by mohla lépe chránit práva cestujících? A co můžeme udělat, aby se tato situace ještě nezhoršovala a aby spotřebitelé nestratili důvěru nejenom v samotné podniky, ale také v eh, Evropskou komisi, která má bojovat za jejich práva. Děkuji. Děkuji, Jordi. A nyní dávám slovo opět naší první expertce Karen Kizeles. Padla eh, celá řada otázek. A já myslím, že tady je důležité zdůraznit spolupráci mezi členskými státy a také mezi institucemi, které pomáhají spotřebitelům tak, aby docházelo k výměně informací, abychom věděli, co se děje v ostatních členských státech. Pomohlo by, kdyby platilo jednotné opatření pro všechny členské státy, to by situaci zjednodušilo. A kdyby tedy ta krizová opatření byla přijímána na evropské úrovni, existuje také tedy e, síť center na ochranu spotřebitele, které jsou splnomocněné k tomu, aby se obraceli přímo na podniky a zastupovali spotřebitele. Ale je třeba to lépe legislativně regulovat, je třeba mít v ruce nástroje, které nám umožní skutečně proaktivní přístup. Síť eh, těch eh, center na ochranu spotřebitele Eh, sice existuje, ale je rozvinutá v různé míře po celé Evropě a to situace velice komplikuje. A pokud jde o eh, chování leteckých společností, ani pro ně to není lehké, když tedy uh, odmítají uhradit eh, letenky za neuskutečněné lety. Já myslím, že tedy Ryanair v tomto ohledu zdaleka není nejhorší a je třeba si uvědomit, že my musíme hledat eh, řešení, jak jim do určité míry pomoci. Pokud je o nákupy po internetu, měli bychom mít nějaký systém klasifikace internetových obchodů, tak aby zákazníci věděli, o koho nakupují, zda je to kvalitní prodejce. Děkuji a nyní Pierre Luigi, také tři minuty. Já asi budu dokonce stručnější, protože většina otázek se zaměřila na práva spotřebitele já k tomu mohu pouze říci, že všechny ty inovace, o kterých jsme hovořili, mají dopad i na problematiku ochrany spotřebitele. Zvláště tam, kde dochází k masovému, v masovém měřítku k zavádění technologií na bázi umělé inteligence. Proto je důležité, aby Evropská komise podpořila zvláště ty eh, projekty, které povzbudí důvěru v užívání těchto nových technologií. V Evropě se velmi investuje do umělé inteligence a do technologií na jejím základě. Zní to možná jako sci-fi, ale já myslím, že to je vlastně eh, jediný eh, způsob, jak do budoucna zajistit a zabezpečit problematiku certifikace a následné ochrany spotřebitele. Děkuji. nyní tedy druhé kolo otázek ze strany frakcí. Nejprve Alessandra Basso. Ho una domanda per la dottoressa Gises. Mi vedete? Mám otázku na paní Kizele. Dobré odpoledne. Já mám otázku na paní Kessels. Vy jste hovořila o takzvaných chatbotech, které používá celá řada podniků a kteří nahrazují lidské operátoři někde částečně, někde úplně. To je právě taková ukázka užití umělé inteligence v kontaktu s klienty. Tato technologie už existuje několik let, ale je nyní stále častěji používána. A v důsledku pandemie covidu celá řada operátorů masivně navýšila objem užití těchto chatbotů a téměř na úplně tím nahradila lidské operátory. Bohužel tedy tě, tyto konverzace s chatbotem většinou a, není úspěšná, neřeší problémy spotřebitele. To platí například i v případě leteckých společností a žádostí o vracení peněz za neuskutečněné lety. Je to i tím, že umělá inteligence, jak víme, se učí ze zkušenosti, tedy na základě situací, které již nastaly. Ale nyní, zvláště v časech pandemie, se ocitáme v takové úplně nové situaci. kdy se vlastně ta situace mění každý den A myslím, že právě za takovéhle situace, kdy tedy cestující řeší problematiku zrušených letů, je třeba, aby opět fungovali operátoři s lidským hlasem, kteří skutečně mohou situaci vyřešit. Děkuji. Za zelené jsem to já, ale budu velmi stručná, protože celá řada kolegů položila otázky, které jsem také já měla na mysli. Chce se zeptat paní Kýzeles jak do budoucna lépe sladit zájmy cestujících eh, s chováním například leteckých společností, které tedy užívaly výjimky eh, v posledních měsících ze stávajících pravidel, a to v stále masovějším měřítku. To byla tedy moje otázka a nyní ECR. Děkuji. Slyšíte mě? Děkuji. Já mám otázku na Karen Giesels. Každý rok se objem prodeje eh, přes internet, ať už jde o zboží nebo služby, zvyšuje po celé Evropě. Ale s tím souvisí i určitá rizika. Některé podniky mají podvodné záměry, nekalé záměry a my musíme chránit naše spotřebitele. Spotřebitel by měl mít možnost ověřit si všechny skutečnosti o nakupovaném produktu předtím, než jej nakoupí. Na poslední době se například vyskytly problémy s nekvalitními prostředky osobní ochrany, nakoupenými po internetu. A vlastně ochrana před tímto jevem patří do problematiky ochrany jednotného trhu. Platí to zvláště tam, kde k těmto nákupům dochází od operátorů ze třetích zemí, kteří nemusí dodržovat některá naše pravidla. My bychom však měli zajistit rovné podmínky pro všechny, kdo působí na jednotném trhu. Zároveň statistiky ukazují, že spotřebitelé se potýkali s problematikou zrušených letů a ubytování. Tomu jsme věnovali větší pozornost na úkor například objemu obchodu u jiných typů komodit. Je to proto, že to zůstalo stranou našeho zájmu obecně, nebo protože zpravidla jde o nižší částky než při nákupu letenky? Každopádně, pokud se toho ne, tohoto jevu nebudeme všímat, náš trh může být zaplaven nekvalitními produkty z jiných zemí. Děkuji a nyní Kateřina Konečná za GUE. nespomínám si, že bychom přímo zase minulost dostali, to je taky potřeba říct. A Okay, so we don't... Dobře, takže my ji nemůžeme vidět online, a protože nám stejně dochází čas. A dám slovo našim expertům, nejprve Karin Kizeles. Ano, takže souhlasím s vámi s tom, že podniky používají stále více technologií, jako jsou chatboty pro komunikaci eh, se svými zákazníky a informace o tom, že k tomu dochází, často je skryta někde v drobném tisku eh, u dolního okraje webové stránky daného operátora. Takže například letecké společnosti které také stále více používají formuláře a chatboty pro podání stížnosti. Je používají, protože se to zdá být efektivnější, ovšem takový chatbot tedy problém rozhodně nevyřeší. Navíc dost často není jednoduché na webové stránce příslušné letecké společnosti najít formulář pro podání stížnosti. Proto by bylo asi dobré zahájit dialog s leteckými společnostmi v jednotlivých členských státech a tak trochu se tedy vzájemně poučit z této zkušenosti. Pokud jde o podvody, pokud tedy nakoupí eh, zákazník eh, podvodné zboží kreditní kartou, pak je vlastně kryt legislativou v tomto případě. Ale nejde tedy jenom o problematiku eh, cestovních nákladů, ale máme tedy, zabýváme se právě i problematikou padělaného či nekvalitního zboží, které k nám přichází z třetích zemí. To je něco, čím se komise také zabývá. Jsme připraveni začít spolupracovat s ostatními zeměmi, s třetími zeměmi, eh, v zájmu toho, abychom pomohli našim spotřebitelům. To je, myslím, tedy vše z mojí strany. Děkujeme a teď prosím pan opět Pier Luigi. Ano, na mě nebylo nic moc mířeno, takže jenom stručně. Poslední poznámka. Zcela chápu, že když dojde k takovéto krizi, tak otázky ochrany spotřebitelů, protracení letenek a tak dále, to je něco skutečně nelehavé ale myslím si, že poslanci by se měli soustředit i na dlouhodobé změny, které tyto krize, tato krize přinese. Protože jsou to změny, které se dějí skutečně rychle a my musíme být připraveni, pokud by se něco takového opakovalo v Evropě. Musíme umět čelit výzvám radikální inovace a dělat rychlá řešení a podporovat komisi v její budoucí práci a v orientaci její budoucí práce. Děkuji vám. Ano, děkujeme za tyto hodnotné přínosné komentáře. Byla to zajímavá debata. Myslím si, že výzkumníci si můžou odnes, odnést i řadu věcí z toho, co zajímá poslance, co zajímá parlament a těšíme se na hloubkovou studii, která bude zveřejněna začátkem příštího roku. Bude to pro nás velice užitečné. Já tímto uzavírám toto část zasedání a uvidíme se později odpoledne. Děkuji.